Atiou, který je eh, prvním eh, místopředsedou eh, poslanecké sněmovny v Iráku. Jsem velmi rád, že pokrok, kterého bylo dosaženo v Iráku v oblasti bezpečnosti a dodržování zákonu, svědčí o tom například provinční volby, které se konaly teď v lednu. To všechno je velmi povzbudivé a my doufáme, že se velmi brzy překonají různé problémy a těžké roky, které tato země prožila. Můžete si být jistí, že Evropská unie a tento parlament eh, budou vždy po vašem boku, aby vám pomohli upevnit mír, demokracii a stabilitu, kterou jako každý národ na zemi má právo, na kterou má právo také Irák. A já doufám, eh, že Eh, schůze, které budete mít zde v tomto parlamentu, budou pro vás přínosné a že váš pobyt mezi námi vám umožní ještě více posílit eh, svazky, které pojí naše dva parlamenty. A nyní přistoupíme k doporučení pro druhé čtení, to znamená kvalifikovaná většina. Jedná se o společné stanovisko Rady o přístupu na trh přepravy cestujících autokary a autobusy.